to schváleno. Různé výbory rozhodly, že zahájí meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavec 1 jednacího řádu zprávy, které tvoří mandáty pro tato jednání, jsou k dispozici na webové stránce plenárního zasedání a jejich tituly budou zveřejněny v zápisu ze zasedání. Ve smyslu článku 69c odstavec 2 počet, eh, určitý počet poslanců který se rovná alespoň minimálnímu počtu, může písemně do zítřejší půlnoci do čtvrtka 1. března požádat o rozhodnutí o zahájení těchto jednání. Pokud nebude nic takového předloženo, tak výbory mohou zahájit jednání.